Otwieram posiedzenie. Dámy a pánové, tímto zahajuji zasedání. Během včerejšího hlasování na plenárním zasedání se použil článek 56 a 57, to bylo přijato a zasedání se Týká se to zasedání, které se konalo v pondělí 14. února. Protože nebyly vneseny, vzneseny žádné námitky na základě článku 211, tak eh, to považujeme za přijaté. Co se týče zprávy paní Matie, týkající se sjednoceného postupu vyřizování žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce. E, toto téma O tomto tématu se dnes nebude hlasovat. Toto téma bylo jasně diskutováno a dostali jsme jasné prohlášení. Dnešnímu programu prohlášení Rady a Komise zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2010. Včera jsem se setkal s premiérkou Chorvatska. Byli tam také přítomní pan Hanes Svoboda. A dále se této schůzky zúčastnil také Gunnar Hockman, předseda delegace EU Chorvatsko. Hovořili jsme o pokroku Chorvatska na jeho cestě do Evropské unie a velice mě těší, že zde dnes se všemi kolegy můžeme diskutovat o tom, jak vypadá pokrok Chorvatska na cestě do EU a jak se jeví budoucnost této země v daném kontextu. Jsem velmi potěšen přítomností pana komisaře Fileho, ale nyní bych požádal pana Janoše Martoniho, který je příslušným ministrem maďarského předsednictví o jeho vystoupení maďarské. Pro maďarské předsednictví je toto téma velice důležité. Prosím, pane Martin, máte slovo. Máte slovo, pane Martony, pane předsedo, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové jménem předsednictví v Evropské unii. Je to pro mě velkým potěšením dnes na plenárním zasedání zde k vám pohovořit. A